So, ladies and gentlemen, uh, welcome. Uh, We have an interesting uh, hearing about um, the reform of the. Dobrý den, dámy a pánové. Nyní máme veřejné slyšení o reformě Fondu Solidarity EU. Máme mezi sebou uh, zajímavé členy, pan Páleník, který je z ekonomického sociálního výboru, pan Jax, který je vedoucím odboru pro řízení rizik, pak je tady pan doktor Hochrajna Stigler, který je vědec a zabývá se rizikem a řízením riziky a potom pan Luigi Angelo, který je z ministerstva také pro civilní ochranu a je z Itálie. A nyní dám slovo panu Williamovi Páleníkovi. Prosím, jestli se chcete ujmout slova. Děkuji vám, pane předsedo. Mohu nyní zahádit naše slyšení tím, že budu prezentovat naše stanovisko k tomuto tématu. Evropský sociální a ekonomický výbor zastupuje organizace občanské společnosti a my jsme zpracovali stanovisko studijní skupiny. Já jsem byl členem této skupinní skupiny a my jsme schválili toto stanovisko v prosinci 2013. Návrh komise je založen na zkušenostech s Fondem Solidarity EU, který byl schválen v roce 2002 a byl také zpracován a připraven pro zvládání přírodních katastrof. V tomto fondu je miliarda euro a Zaměřujeme se především také na záchranu kulturního dědictví, na e, vyčištění postižených oblastí a podobně. Aktuální návrh komise se zaměřuje právě na tuto oblast. Za prvé jde o to, aby se využíval fond Solidarity ve víceletém finančním rámci. A také, aby byl využíván na zvládání jak přírodních katastrof, tak i katastrof způsobených lidmi. Náš výbor je zaměřen právě na tuto oblast. Obecně eh, ekonomický a sociální výbor podporuje návrh tohoto nařízení a my jsme se také shodli na tom, že je nutné snížit byrokracii v oblasti zprávy tohoto fondu. Náš výbor také podporuje širší rozpočet ve svém stanovisku a jsme také proto, aby tento fond byl spravován transparentně. My zaměřujeme také eh, naši pozornost na klimatické změny, protože s klimatickými změnami souvisí pravděpodobné eh, a budoucí eh, přírodní katastrofy. A eh, doba 9 až 12 měsíců, za jakou jsou posléze splátky zaplaceny, je příliš dlouhá. Proto my se také zaměřujeme na situaci Eh, re, reforestace do vysazení lesů a jde také o to, aby vysazování lesů bylo zařazeno do financování z tohoto fondu. V současné době reforestace není součástí tohoto fondu. To je jedno z našich specifických doporučení. Další specifické doporučení je postavení občanské společnosti která často sehrává zvláštní roli v průběhu řízení katastrofy, což je například Červený kříž a další záchranné složky. A my také doporučujeme, aby také z, to, sociál, z tohoto fondu byly financovány občanská společnost a z občanské spolky. A dále jde nám také o to, že v současné době došlo sní, ke snížení z 1,5% na 1% regionálního HDP. A my se domníváme, že toto snížení, které navrhuje komise, je velmi vysoké. Děkuji vám za pozornost a těším se na, na vaše připomínky. Eh, Děkuji za váš příspěvek a teď dám slovo panu Siegfriedu Jaksovi. Jaksovi. Já se s vámi dnes chci podělit o své zkušenosti během provádění eh, Fondu Solidarity v Rakousku, což proběhlo čtyřikrát od roku 2002. Prezentuji názor provádějícího nebo řídícího eh, úřadu a eh, státu příjemce a z tohoto hlediska máme od fondu určitá očekávání. Měl by plnit určité cíle, měl by být nástrojem solidarity pro zvláštní události, měl by zmobilizovat dostatečnou finanční pomoc a to včas. Postupy by měly být vhodné a hodit se na řízení katastrof, měly by být co eh, nejjednodušší, eh, minimálně byrokratické, s jasnými, pochopitelnými pravidly, Implementace musí být pružná a zajišťovat transparentnost, vysledovatelnost a zodpovědnost a co především, měl by to být nástroj, který je pro evropské občany viditelný a je také realizovatelný nebo proveditelný pro eh, státní a místní orgány. Otázky, kterým se budu věnovat, eh, jsou ty, jakým způsobem se fond osvědčil ve svém praktickém provádění a zaměřím se na klíčové aspekty, které postupy skutečně fungují, jaká pravidla by bylo potřeba vylepšit, jaké jsou zkušenosti obětí eh, těch krizových situací nebo těch eh, konečných příjemců eh, pomoci, jestli prostředky nápravy se dostaví rychle a bez přílišných byrokratických překážek Těmto otázkám se tedy budu stručně věnovat. Moje odpovědi na tyto otázky jsou tyto. V zásadě ten fond funguje. Ty zásahy se daly zvládnout, ale byrokratické překážky jsou velké, je potřeba zjednodušit postupy a je potřeba vyjasnit nebo vysvětlit některá pravidla. Návrh nového nařízení jde správným směrem, zaměřuje se těmi správnými problémy, ale na druhou stranu zase vytváří novou práci při svém provádění a výkaznictví a bylo by potřeba zvážit ještě přizpůsobení dalších technických detailů co prozatím fungovalo dobře. Tady bych rád zmínil eh, postup aplikace, ta je nejnáročnější a je to také nejdůležitější součást těch postupů zásahu. Technické nástroje, které byly poskytnuty, fungovaly dobře. A eh, vysvětlení a interpretace, které Evropská komise doposud eh, poskytla, byly užitečné. Eh, celkový časový rámec 10 týdnů, eh, rok, měsíc, eh, to všechno je náročné, ale zvladatelné. Těch 10 týdnů na podání žádosti to by možná chtělo trochu modifikovat, trochu zjednodušit. Doba pro provádění prakticky dva roky, většinou to trvá rok, než do státu příjemce peníze přijdou. To je doba dostatečně dlouhá, jenom to rozhodovací období by chtělo urychlit prakticky vlastně dva roky od vlastně prvního dne té krizové situace. To je podle mého názoru poměrně dlouhá doba. Je dobré, že pomoc se poskytuje v rámci jedné jediné platby ten fond se omezuje pouze na veřejné výdaje, žádná potřeba kofinancování, žádné průběžné zprávy a členské státy mají dostatečnou flexibilitu, aby si vybrali, které operace se budou z fondu financovat a také, aby vybrali finální příjemce. A vždycky se nám dostalo dobré rady a podpory od služeb komise. Takže to jsou aspekty, které prozatím doposud fungovaly opravdu dobře. Co by chtělo zlepšit? všechno, co by umožnilo zjednodušit postup podávání žádostí, především co se týče odhadu rozsahu škody. Další vedení a zjednodušení by nám pomohlo. Poukáže na některé technické detaily, abyste si to dovedli představit. Ku příkladu se hovoří o tom, jestli eh, ten fond má pokrývat přímé či i nepřímé eh, náklady a také jestli by do těch uznatelných nákladů se měla započítávat DPH a jestli eh, z prostředků fondu se má financovat plná náhrada nebo vybudování, dobudování infrastruktury nebo jenom částečná nebo jenom ztráty, potom jak rozlišit e, škody na soukromém a na veřejném majetku, e, odhad e, rozsahu škody podle tří kategorií uvedených v článku 3, jestli je to opravdu nutné, a potom, jestli také má být pokrývána tzv. nepojistitelná škoda. Kdyby toto se napravilo, tak by skutečně se situace příjemců zlepšila, zjednodušila, kdyby se v dokumentech poskytlo více jasných vodítek, ku příkladu podávání žádostí. Já bych rád e, upozornil e, posluchače i na takzvané kritérium souseda, Eh, které se ovšem netýká zemí, které nemají přímo hranice se zemí, která má, eh, ve které proběhla ta krizová situace, ta přírodní katastrofa. potom včasnost pomoci, všechno, co pomůže urychlit rozhodovací proces a eh, převedení finančních prostředků z fondu příjemcům, jako ku příkladu zálohové platby, eh, o kterých se mluví, ty by byly velice vítány z hlediska veřejných úřadů. Konečně zpráva o implementaci, to je také veliká práce, poněkud příliš byrokratická podle mého názoru. Jsou tam i určité skryté byrokratické překážky, ku příkladu jako dohoda o vzorové implementaci, to by bylo dobře trochu modifikovat či zjednodušit, aby měli příjemci prostředků eh, život lehčí. Co pohled příjemců či obětí krizových situací? Co čekají od fondu? S jakými problémy se mohou setkat? Podle nás asi je nejdůležitější to, aby obnova po krizové situaci byla zahájena co nejrychleji a zároveň peníze z fondu přijdou poměrně pozdě. Jak tedy toto sladit? Jedná se o evropskou eh, operaci, která je financována s fondem, kdy vlastně zahájit a aplikovat postupy podle EUSF. Často totiž jsou ty peníze alokovány eh, těm operacím teprve ex post to ovšem znamená, že postupy členských států od samého počátku musí být v souladu s požadavky fondu a to může vést k určitým problémům v tom praktickém provádění. A samozřejmě e, následné finanční kontroly e, příjemců to také zabere e, plno práce těm příjemcům, kteří jsou vlastně také obětmi katastrof. To nejdůležitější asi je otázka, jestli finanční příspěvky přijdou rychle. Tady by se chtělo říci ne úplně, ale to nařízení už se bude novelizovat, zlepšovat tak, aby byly zpřístupněny zálohové platby. Je potřeba zjednodušit pravidla, rozhodně ano, to už, myslím, je zcela jasné. To už vyplynulo eh, z mých uplynulých poznámek zjednodušení, standardizace, eh, vyjasnění postupů eh, by bylo žádoucí, i co se týče některých technických aspektů. Ku příkladu jeden eh, technický dokument pro provádění by byl velice vítán. Standardní formuláře bývají velice užitečné, a pomohly by jako standardní nástroj i pro sestavování zprávy o provádění. Takže schrnu. Fond v praxi funguje dobře, to je i prokázáno dlouhým seznamem úspěšných zásahů pomocí tohoto fondu. Je potřeba postupy urychlit, zjednodušit a už byla navržena vhodná řešení, která se podařilo připojit do návrhu tohoto nařízení, o kterém se nyní vyjednává. Děkuji. Eh, thank you. Děkuji vám. A nyní bude hovořit pan Hochreiner Stingler. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit o tom, jak vznikají přírodní katastrofy, protože přírodní katastrofy na nás nepadají z nebe, můžeme je řídit, můžeme řídit rizika a také musíme tato rizika předpokládat. Jestliže je nepředpokládáte, potom dospějete k nesprávným závěrům. A já tady se chci vyjádřit k legitimitě a efektivitě Fondu Solidarity. My jsme již také slyšeli to, že Fond Solidarity má především poskytovat solidaritu, což znamená, že pomáháme lidem a státům, kteří, které nezvládají vypořádat se s přírodními katastrofami. My víme, že tento fond má k dispozici miliardu na zvládání katastrof a také to, abychom uhradili například obnavu. V současné době se diskutuje o reformě. Já jsem však chtěl dospět k závěru, že tento nástroj by měl být mimo evropský rozpočet, ale to souvisí s tím, že se říká, že nemůžeme odhadnout riziko, ale riziko odhadnout můžeme. Uh, a e, já vám toto vysvětlím. Prv, když hovoříte o fondu Solidarity, pak měl by být také strukturován jako rizikový nástroj. To znamená, že vy musíte také být schopni odhadnout pravděpodobnost vzniku rizika katastrof. Když toto e, děláme, pak také musíme zvážit velikost tohoto fondu a pak můžeme e, posoudit, zdali tento rozpočet a fond je dobrý. Takže my například známe záplavy, povodně, to vede k, tyto vedou k velkým k velkým důsledkům a to v mnoha státech. Například v roce 2002 vznikly velké záplavy a tyto záplavy byly v několika zemích. Můžeme tady například také Eh, říci, že záplavy jsou největším nebezpečím pro EU. Pravděpodobně se jejich dimenze ještě zvětší a proto se domnívám, že právě na zvládání záplav budeme potřebovat hodně prostředků a právě tyto prostředky získat jsou důležité. Jak toto můžeme odhadnout, kdy záplavy vzniknou? Je třeba vidět, záplavy vznikají a které regiony postihují. Tady vidíte tyto červeně zbarvené oblasti, takže jestliže vznikne v jedné zemi eh, povodeň, potom postupuje dál. A proto my se musíme snažit pomáhat lidem, kteří budou postiženi. Jak byste toto ohodnotili z hlediska rizika? vy ohodnotíte riziko tak, že pravděpodobnost ztrát vy tedy ohodnotíte pravděpodobně eh, ztráty v jednotlivých zemích a také potom máte eh, distribuci z hlediska Fondu Solidarity. Vy potřebujete mít jakousi pravděpodobnost, protože dospějete na základě této analýzy potom také k tomu, že eh, tyto eh, odhady přesáhnou skutečnou částku, kterou má fond dispozici. Každých 12 let mohou být ty záplavy tak velké, že finanční důsledky potom přesáhnou jednu miliardu. Eh, takže tady by to souviselo s tím, že buď to zvýšíte fond, anebo se budete snažit těchto rizik se zbavit. Takže by se dala také v tomto případě uzavřít jakási eh, zajištění a zajišťovací smlouvy, tak abyste se vyhnuli tomu, abyste platili, měli zaplatit něco, na co vlastně nemáte finanční prostředky. Potom je tady otázka solidarity. My tady, jestliže zvládneme katastrofu, a jestliže byste ji tady zvládli, tak nepotřebujete žádnou vnější pomoc. A nyní eh, tady mám jistý příklad, pro Rakousko. Jestliže si vzpomínete na Rakousko, tak to je bohatá země a jestliže by Fond Solidarity měl pomoci Rakousku, pak se zdá, že Maďarsko a Rumunsko by pos potřebovalo větší solidaritu a více peněz, protože na tom tyto dvě země nejsou tak dobře. Takže z hlediska prosperity či blahobytu by se dalo říci, že ztráty by se měly vždy také navázat na ekonomickou výkonnost. Například by, by se to navázalo na ztrátu eh, národního doma, domácího důchodu. To znamená, že to není pouze solidarita v tom duchu, že každý dostane něco. Je, ale dostan, mohou dostat samozřejmě něco jenom ti, kteří to skutečně potřebují. A další věcí je především snížení rizik budoucnosti. Musíme tady však myslet na jednu věc. Máme nařízení o povodních, což také obsahuje povodňové mapy. Co vy také můžete v cenách ocenit riziko. Jestliže snižujete rizika, pak také snížíte cenu za šíření rizik. Takže jednou možností by bylo, že byste vytvořili jakýsi dodatečný pojišťovací pojistný nástroj, když že byste vlastně snížili to pojištění tak, že snížíte cenu. A Fond Solidarity, Fond Solidarity také přemýšlí o určitých majecích, které nelze pojistit. Tak se postupuje například v Mexiku a než by určité majet, majetky jsou tedy e, pojištěny, ale jiným způsobem. To znamená, že veřejné statky e, by se prohlásily za nepojistitelné a pak byste také museli, za, mohli zaplatit méně na to, abyste se vypořádali s tímto rizikem a s těmito důsledky a škodami. Co může udělat této oblasti Fond Solidarity? My můžeme také podpořit chudé země, takže jim nabídneme jisté dobře spočítané pojistné. A potom také tady existují extrémní eh, rizika, která však nechce, chtějí akceptovat pojišťovny, protože pojišťovny potom nejsou ochotny určité statky eh, a Eh, statky a materiál eh, pojistit. Například ve Francii je tomu tak, že například určité riziko kryjí veřejné orgány. Je můžete také snížit riziko tak, že snížíte peníze na pojistné. Vy můžete diversifikovat riziko a jestliže diversifikujete riziko, pak je to levnější například pro pojištění a zajištění. A také je v této oblasti třeba postupovat od země k zemi. Takže celkově můžeme říci, že když vycházíme z rizik, pak je jasné, že nelze uhradit veškeré vzniklé škody, ale určité hodnoty a, a v momentě, kdy budeme chtít zvýšit fond, pak to je těžká záležitost, ale my bychom mohli určitá rizika převést například na zajišťova, na zajišťovny. A e, e, nebo by se také mohl vytvořit e, ex ante fond, tak, aby se vytvořily mechanismy preventivního rázu. Děkuji. Thanks, thanks a lot. Děkuji. Pan Louis De Angelo, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Mm, jsem z Národního oddělení pro ochranu před katastrofami. V Itálii to je místo, které je odpovědné za koordinaci všech prostředků pro tyto případy v Itálii. Spolupracujeme i s jinými úřady, kteří potom prosazují všechno na regionální a lokální úrovni. Od roku 2002 až do dnes se využilo hodně prostředků. Pro nás to byl nesmírně důležitý nástroj. Bohužel to bylo nezbytné, protože Itálii postihly velice závažné katastrofy, všichni o nich víte. Byli jsme tak trochu hráčským polem pro použití těchto prostředků. Tyto prostředky jsme využívali při řadě různých příležitostí. Eh, byli jsme předmětem různých kontrol, eh, někdy jsme byli i kritizováni, ale domnívám se, že možná v některých případech jsme přispěli k tomu, že teď dochází k novému nařízení v tomto ohledu, že jsme mohli také přispět svými podněty. Ehm, neboť, jak jsem řekl, nazbírali jsme řadu zkušeností. Domníváme se, že Fond Solidarity, alespoň co se týče Itálie, nesmírně povýšil vědomí a povědomí o Evropě, protože Evropa se vždy osvědčila v kritických situacích a bylo to velice dobře hodnoceno jako pozitivní nástroj. Hmm, a teď něco, co bych se rád sám promítl před očima. A to je něco, co přistupuje dodatečně k tomu, co vlastně věnuje i stát. Jednáli se o lhůty, eh, dobu k čerpání a prosazování těchto prostředků. Tady bych byl opatrný. Protože když se hodně zkrátí ta lhuta, kdy se mají poskytnout eh, peníze, budeme muset urychlit také zvážení, kde a jak tyto peníze používáme. Hovořilo se tu o dvou letech, to aspoň řekl předřečník. Eh, je třeba také vyhodnotit, kolik peněz platil členský stát, nebo kolik dostane každý členský stát a potom budeme mít možnost eh, nebo muset vrátit peníze, které se bezprostředně nespotřebovaly. A domnívám se, že když teď zkrátíme ty lhuty, tak zkrátíme i lhuty pro možnosti použití těchto peněz. A stát, který požádá o uvolnění prostředků, musí pochopitelně jednat nezávisle na tom, zda dostane peníze z Fondu Solidarity či nikoli. Prostě v takových situacích stát konat musí a myslím si, že je správné, aby fond a že fond doplňuje to, co se snaží vyřešit členský stát. Samozřejmě v případě zemětřesení je třeba okamžitě pomoci a velká část eh, státních opatření může být eh, z fondu uhrazena. Pro nás není zas tak velký problém eh, toho, že by prostředky byly vyplaceny až 8-9 měsíců po podání žádosti. Lo Stato interviene e fa l'assistenza. Lo Stato deve farla a prescindere. Není to tedy žádná kondicione eh, sine qua none. Tady bych byl prostě opatrný s těmi lhutami. Protože když se peníze dají k dispozici, lze je využít. Byť dostanou-li se později, lze je využít i později. Protože stát má posléze dodatečné prostředky, které může použít pro rekonstrukci postižených oblastí. Je jistě potřeba vše zanalizovat, ale co se týče naší zkušeností, domnívám se, mělo by se um, zintenzivnit to, co jsem řekl já. E, doufáme, že brzy dojde k vstoupení v platnost nového nařízení, které bude tedy eh, pomáhat. Možná, že bychom mohli poskytnout ještě některé podněty. Víme, že nařízení počítá nejprve s fází eh, vznášení požadavků během určité lhuty, potom je fáze vyhodnocování ze strany komise, to je takzvaná accession phase, to trvá tak 8 až 9 měsíců, a pak je prováděcí fáze, to je jeden rok, kdy jsou eh, prostředky vypláceny členskému státu a potom stát buď ty peníze použije na to, co již sám vyplatil, anebo to umožní uskutečnit ještě další opatření a pak existuje fáze skládání účtu. A měli bychom popřemýšlet o tom, co si přejeme jako budoucí nástroj. Ano, členské státy mají přístup k fondu. Státy mající tedy právo na přístup k fondům a pak tady máme onu sumu celkovou 3 miliardy. Tady je celá řada bodů, ale rád bych řekl ještě něco k tomu nařízení. Dnes máme dvě výjimky, co se týče poskytování pomoci v katastrofách. Nejprve tedy sousední státy, které rovněž mohou požádat o prostředky a potom tady máme druhý případ, nedosáhne-li se Prahu dvou miliardů, je-li nějaký region hegemonně postižen, může rovněž podat na podat žádost, promiňte, jsou-li škody závažné. A otázka je, zda by všechna toto kritéria měla být kvantifikována. E, v současném e, nařízení je ten druhý případ regionálních případů dost komplikovaný, ale teď vidím, že abychom mohli použít ten regionální případ, musí být dotčena katastrofou velká část dotyčného regionu. Když bylo podáno 13 žádostí, 7 z nich bylo zamítnuto a těch sedm odmítnutých případů, to byly většinou regionální případy a byly vráceny proto, že ne, bylo prokázáno, že by ta katastrofa měla nějaké trvalé dopady. Když teď přejdeme z kvantitativních ke kvalitativním elementům, to je důležitá věc, která byla dobře aplikována v současném nařízení. A teď, když se dostali peníze z fondu, pak je třeba použít tyto prostředky pro zcela určitá opatření. Nejprve se jedná o podporu dotčeného obyvatelstva, to je třeba učinit bezprostředně a bezpodmíněně, ale potom je třeba obnovit infrastruktury, Ale preventivní opatření, ta se musí hradit z jiného fondu. Například ze strukturního fondu. Možná je obtížnější získat přístup k těmto prostředkům, to je poměrně rozšířený názor. Možná, že v tomto ohledu eh, je čerpání prostředků mm, z Fondu Solidarity snažší než u jiných fondů, kde existují velice komplikované, složité struktury. Fond Solidarity má sice také mm, mm, složité mechanismy, ale přece jenom jednodušší. Ale přece jenom je to fond, který, eh, říkám, eh, je tady pro krizová řešení katastrof a nikoli pro preventivní opatření. V další fázi musí stát, který žádal o peníze, předložit celou řadu informací, jednak vyčíslení škod v dotyčném regionu, a v novém nařízení se jedná o to, že je třeba předložit i další informace, jako ku příklad zda došlo k uskutečňování preventivních opatření v dotčeném regionu. E, je tady totiž snaha odvrátit riziko moral assuation, což snad se tady teď chce aplikovat. Ale hovoříme i o jiných opatřeních, když během deseti týdnů musím podat žádost tak nemohu provádět analýzy tohoto všeho. O tom je třeba také popřemýšlet. Musíme si uvědomit, jakého, jaké povahy je ta katastrofa či ta škoda. Jednáli se například o zemětřesení. Když se podíváte například na případ Itálie, tady máme například budovu, která má také ručení za rizika, ale vznikají enormní Škody například o zemětřesení nemohu předem proskoumat, zda tady byla provedena všechna nezbytná opatření pro zajištění prevence. Pro nás je tedy mm, tady to riziko poměrně vysoké a je velice komplikované stanovit, zda tedy byla předtím dostatečně uskutečněná preventivní opatření. Samozřejmě v případě záplav lze přeskoumat, zda byly odpovídajícím způsobem zabezpečeny břehy před tím, ale to všechno je velice těžké. A máme tady potom to další fázi těch 8-9 měsíců, pak vyhodnocovací fázi a také je důležité, že tady je včleněná ta fáze pro výměnu informací mezi členským státem a komisí. Ale domnívám se, že těch deset týdnů funguje jak gilotýna. Když se to nezvládne do deseti týdnů, tak člověk vlastně prohraje. Myslím si, že by eh, měla probíhat diskuse mezi členskými státy, co se týče tohoto ustanovení, do deseti týdnů a jinak nic. Myslím si, že komise by mohla i po tomto období vyžadovat od státu určité informace. Měli bychom tady využít veškerých příležitostí, abychom získali ty informace, které na začátku chyběly. Pak tady máme ještě fázi uskutečňování, provádění. Máme tedy rok, rok na to, abychom tyto peníze použili. I tato fáze je nesmírně důležitá. A mohu vám říci, že rok je poměrně dostačující období, ale se to nestačí vždycky například země postižená země třesením. Oltre 650 milioni, quindi spendere 650 milioni in un anno al di Například um, v jednom případě jsme přišli o 650 milionů. Již se blížím k závěru, pane předsedo. Jedná se tady o veliké množství peněz E, a musíme dbát na to, aby tyto peněžní toky nebyly zbytečně přerušovány. Co se týče mechanismu dalšího, ten měl být taky zkrácen a pak tady je dáležitý důležitý dokument a to je výroční zpráva, kde e, e, vlastně jsou stanoveny veškeré údaje, je důležité zohlednit, jak již jsem říkal, jak eh, regiony postižené velkými katastrofami i regiony postižené třeba katastrofami menšího rozměru, ale dovolte mi, abych na závěr řekl, řekl ještě následující. Naše zkušenosti od roku 2002 nám ukázaly, že rovněž v naší zemi jsme vyvinuli silnější povědomí Rozvinuli jsme homogenní metody pro odstraňování škod. Možná, že v minulosti to nebylo tak jednoznačné, ale nyní je tomu tak, že se skutečně zapojují všichni aktéři do odstraňování škod, nejenom stát, ale i mm, různé regionální úřady. V tomto případě jsou skutečně důležité informace, jaké škody vznikly, jakého rozsahu, hodnotí se modality. My jsme celkově měli také možnost zjemnit všechny nástroje. Děkuji, pane D'Angelo. Já teď dám slovo našemu zpravodaji, paní Stara Sverakut protože dopoledne jsme hlasovali o té zprávě, takže požádám paní Feragut, aby vysvětlila hlavní body této zprávy a potom dám prostor na tři až čtyři otázky na experty a na zpravodajku a potom dám zase slovo dál, takže prosím, máte slovo. Nejprve jsem chtěla mnohokrát poděkovat všem expertům za jejich příhodné informace v okamžiku, kdy jsme dnes na našem výboru vlastně jednoznačně bez jakéhokoliv hlasu proti odhlasovali modifikaci nařízení o čerpání prostředků z Fondu Solidarity Evropské unity, unie. Pardon. Vyslechli jsme sly výbor regionu, důvody komise, Ehm, vyhodnotili jsme větší část pozměňovacích návrhů, které, kde jsme mohli dospět ke kompromisu, bylo už něco přes 60, ehm, stanovili jsme lhůty a prodloužili jsme je ze 6 měsíců na 15 měsíců, aby se mohl nazbírat dostatek informací. Rovněž jsme prodloužili také měsíce možnost čerpání prostředků z dvou, vydávání prostředků z dvou měsíců na 18 měsíců. Eh, máme tady také eh, pojednáno téma zplacení a tak, jak tady na to poukázali experti, celkově je to nesmírně pozitivní téma pro všechny země, které byly dotčeny nějakou katastrofou. Eh, definovali jsme 1% HDP, to je Fond pro regionální katastrofy, komise eh, chtěla 1,5, region, eh, pardon, výbor regionu chtěl 1 a půl, ale my jsme nakonec se shodli na tom jednom procentu, protože nebylo eh, pardon, bylo třeba zajistit, aby v případě regionálních katastrof, které nemají e, celostátní dopad, se zajistilo, že nebudou přečerpávány prostředky na něco jiného. Jaká pochybnost tady zbývá? E, no, samozřejmě špatná zpráva je, že tím, že došlo ke škrtům v rozpočtu, došlo ke škrtům i v tomto fondu takže máme prostě menší rozpočet. Ale já si myslím, že bychom stejně mohli pokročit ku předu, protože v trialogových jednáních, v třístranných jednáních a první máme 12. Eh, února, v následujících únorových dnech další dvě jednání a doufáme, že mm, budou jistě vstřícní všichni účastníci třístranných jednání, abychom mohli uh, všechno schválit v březnovém plena, březnovém plenární zasedání. Již jsme také hovořili řeckým předsednictvím, kde jsme tady měli dopoledne řeckého ministra. On nám řekl, že jednou z priorit řeckého předsednictví je právě hmm, rozhodnutí a schválení tohoto fondu Solidarity. Samozřejmě byly ty diskuse 1,5 nebo 1 eh, a členské státy projekty, mm, Některé jsou pro 1,5, některé pro 1%, ale to uvidíme eh, v budoucích vyjednáváních. Také tady eh, bude eh, fond pro například takové záležitosti, jako je období sucha, kde bude snad možno prodloužit dobu čerpání a především je třeba tedy dodat všemu flexibilitu a zjednodušit celý postup. Rovněž jsme přispěli k tomu, že eh, oblasti NUT 3 mohou také čerpat, ale pouze v případě, že mají stejný počet obyvatel jako oblasti NUT 2. Myslím si, že parlament tady vykonal mnoho práce ale v podstatě stojíme na začátku, protože musíme zahájit třístranná jednání. Ale děkuji mnohokrát za vaše odborné příspěvky, protože vaše stanoviska nám osvětlila řada řadu aspektů, na které bychom třeba ani nepomysleli. Takže já jsem si tady poznamenala mnohé z toho, co jste řekli, abychom to mohli zahrnout do našeho vyjednávání. Děkuji. Děkuji. Takže teď dám slovo pro tři až čtyři krátké otázky, odpovědi ze strany zpravodajky nebo eh, expertů a potom budeme pokračovat dál, také eventuálně, jestli komise se chce vyjádřit, nebo možná nakonec závěrem. Tak, jsou nějaké otázky? Máte otázku? Děkuji, pane předsedo. Několik připomínek a potom bych měla jednu otázku, eh, kterou jsme s několika poslanci položili začátkem června. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala eh, za zprávu kolegyni. Je to zpráva, která je skutečně aktuální a naléhavá Hmm, již tady zazněl eh, požadavek na řešení těchto katastrof. Já jsem francouzská a během Vánoc byla zejména Bretaň nesmírně postižena stejně tak jako pobřeží portugalské a britské. A nyní tomto období v Provanci Var jsme měli velikou eh, přírodní katastrofu, eh, skutečně s katastrofickými důsledky. Jeden člověk zmizel, 1500 osob muselo být evakuováno a vidíme, že počet těchto katastrof se zvyšuje a Eh, tak trochu se domnívám, že jsme zapomněli na paměť rizik, protože v minulých letech jsme viděli veliké katastrofy a bohužel se, začín, se pořád pokračuje ve stavbách rezidencí v rizikových oblastech a v rizikových pásmech. A proto se domnívám, že by bylo extrémně nezbytné definovat tady eh, rizika, zejména ta velká rizika, která ohrožují případné oblasti a že prostě by se mělo zakázat stavět v rizikových oblastech. Myslím si, že Evropa musí hrát roli v této oblasti a podle mého názoru je tady mm, určitá část, která by mohla být východiskem z těchto katastrof. E, a Myslím si, že tady musí hrát roli nejenom solidarita, ale skutečně prevence. Samozřejmě postupy musí být zjednodušeny. Samozřejmě cíle, jako je aktivita, flexibilita, efektivita, to tady všechno zaznělo a my jsme také předložili určité návrhy na modifikaci pro lepší dosažení cílů. Domnívám se, že aktivita, reaktivita, čili schopnost rychlé reakce je prioritním cílem. Zatím tady ne zazněla nezazněl také význam dobrovolných akcí, akcí různých charitativních organizací a dobrovolníků, kteří výjíždějí do regionu postiženým katastrofami. A to jsou ti, co poskytují úplně první pomoc. A také bych chtěla opravdu posílit Eh, výměnu informací o osvědčených postupech, abychom neopakovali ve státech chyby, ke kterých došlo v jiných státech. Prevence by měla pomoci zejména v zohlednění infrastruktury v bezrizikových oblastech. Víme velice dobře, že tady začínáme mít čím dál větší přeshraniční rozměry i v této oblasti, čili tady je třeba posílit vzájemnost. Vždyť víme, že například ambulance, hasiči spolupracují na obou stranách hranic. Já jsem slyšela také o zvyšování povědomí a myslím si, že Evropa by k tomu měla přispět, kromě tedy samozřejmě poskytování možnosti čerpání prostředků z odpovídajících fondů. 6. Eh, únoru na plenárním zasedení očekáváme, že budeme mít eh, interpelaci s komisí k této otázce. Eh, a opakuji, E, zpráva a otázky v rozině zprávy vyžadují rychlé odpovědi. Děkuji. Yes, uh... Nějaké otázky další? Takže prosím, budete-li chtít reagovat na otázku? Děkuji. Já bych k tomu měl vyjádření nebo reakci. Naše konkrétní doporučení Evropského sociálního hospodářského výboru, eh, kde se hovoří o významu občanské společnosti, dobrovolníků a Červeného kříže, ty jsou velice důležité těsně po katastrofě. My jsme doporučili zapojit tyto organizace občanské společnosti do systému Fondu Solidarity to je první poznámka. A za druhé mám otázku na paní Feragut. Naše konkrétní doporučení se také týká zalesňování po požárech lesa. Je to velice důležité z hlediska ekologického, aby se okamžitě provedlo zalesnění. To se také týká jako příkladu Provánce a dalších regionů na jihu Evropy. Jestli jsem dobře poslouchal vaši zprávu, tak tam se o zalesňování nemluvilo, tak se chci jenom přesvědčit, že souhlasíte s významem zalesňování. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ano, eh, Toto téma eh, jsme vyjednávali, eh, když jsme jednali o pozměňovacích návrzích, hovorilo se o obdobích, eh, o katastrofách způsobených suchem, povodněmi, požáry, ale Nespecifikovali jsme pak všechno, protože jsme měli celou řadu pozměňovacích návrhů na každý druh katastrofy. Proto jsme se snažili dělat jaksi souhrně to. Ale pravdou je, že e, e, v případě požáru tady už se implikuje požadavek znovu olesnění. Na každý případ samozřejmě znovu vznesu tuto otázku, e, protože znovu zalesňování v případě požáru je samozřejmě nesmírně důležité. Co se týče dobrovolníků z řád občanské společnosti, samozřejmě i to můžeme do našeho návrhu začlenit. Any other question? Jsou další otázky nebo příspěvky? Já jsem byl zpravodajem za zelené a rád bych tedy také se vyjádřil k pozitivním aspektům eh, zprávy. Já budu hovořit řecky, děkuji. Po sedmi letech vyjednávání jsme se teď konečně dopracovali blíže výsledku že nové nařízení bude snad schváleno. Je důležité, aby tento fond také prokázal solidaritu Evropy, aby prokázal, že Evropa je přítomná tam, kde dojde ke katastrofě. To je důležité také proto, že se tady také ukazuje, že si uvědomujeme nutnost prevenci. Je důležité, aby tam byl tento rozměr, abychom se poučili z minulosti, abychom vždycky nereagovali jen ex post na třeba záplavy a tak dále. Často je to tak, že se dopuštíme opakovaně stejných chyb a je důležité si uvědomit, že ale se mnoho věcí proměnilo vinou změny klimatu. Takže i změnu klimatu musíme brát v úvahu a e, přizpůsobit se těm novým danostem, ať už jde o záplavy, požáry nebo jiné katastrofy. Je důležité, abychom všechno toto ještě dobře zvážili a především se zaměřili na prevenci eh, těch rizik. Jak už tady také padlo od paní Sanchez, že se musíme zaměřit na to, které regiony jsou zvláště ohroženy a kde se třeba povolí nová výstavba. Někdy totiž se chybně plánuje. Příliš často se budují nové domy příliš blízko řek a vinou změny klimatu je tam to nebezpečí ještě vyšší. To jsou vlastně faktory, které tu situaci ještě vyostřují. A potom ještě další bod, celý ekosystém a obnovení celých ekosystémů. To není jenom vlastně téma technické. My eh, si musíme lépe uvědomit, že je po katastrofě také nutné obnovit celý ekosystém. A potom další bod. Je potřeba vyjasnit pravidla. Mnoho regionů v různých státech mají jenom mlhavou představu o tom, co vlastně všechno se dá Fondem Solidarity financovat. Teď už je to je to všechno jasnější. Doba, kdy, za kdy do, můžete dostat eh, finanční příspěvek, je také kratší. Teď je to jeden měsíc, eh, kdy má fond čas na odpověď na, nebo reakci na žádost podanou, aby bylo jasné, jestli eh, má ten region postižený právo na pomoc. Myslím, že, že to je logické. Myslím, že ta zpráva je velmi dobrá a není náhodou, že se jí podařilo také získat širokou podporu ve výboru. Myslím, že eh, musíme teď spolupracovat eh, v trialogu s radou a komisí, abychom do poloviny února dospěli k výsledku, protože občané a regiony eh, čekají na ten výsledek práce. Děkuji. Eh, chce komise nějak reagovat na to, co zde zaznělo? Chcete reagovat? Děkuji, pane předsedo. Děkuji tomuto výboru a i expertům. Jejichž zkušenosti do velké míry potvrzují analýzu komise a její zkušenosti eh, s prováděním tohoto nástroje za uplynulých asi 12 let. Je pravda, že ten fond má stále ještě řadu slabin, což eh, je částečně způsobeno tím eh, tempem, jakým musel být zřízen v roce 2002 jako okamžitá reakce na tehdejší krizi, ke které došlo. Jestli si vzpomenete, tak komise se snažila již dříve napravit to znění, možná to přání tehdy bylo příliš ambiciozní. A ta iniciativa z roku 2005 se proto nedočkala přílišného úspěchu. Tentokrát jsme se tedy pokusili zlepšit ten stávající fond, ale pouze změnit to stávající nařízení bez toho, abychom tam doplňovali zcela nové prvky. Jak víte, ten fond byl snížen z, z miliardy eur na rok na polovinu. Bude, mu, budeme se muset tedy vejít do tohoto systému. A ten přístup, který zde byl hájen, je asi přístup, který vlastně popisuje celkovou změnu toho systému. Takže možná, že nenazrála ještě doba pro podobné úvahy. Myslím, že bychom neměli ten fond současný přetěžovat dalšími politiky, jako je třeba prevence. Je naprosto jasné, že prevence je velmi důležitá a fond je potřeba vnímat v kontextu řady dalších iniciativ, ale eh, ten fond nemůže zvládnout všechny ostatní iniciativy. Existuje, stru, existují strukturální fondy, eh, které financují preventivní politiky, které jsou důležitou prioritou. Eh, jsou různé aktivity v rámci eh, ochrany životního prostředí, jsou různé aktivity, které iniciovala komise pro DG Eco. Takže v tomto kontextu také ten fond hraje svou důležitou úlohu, ale je skutečně nastaven pouze za tím účelem, aby členským státům pomohl zvládnout finanční břímně při zvládání přírodních katastrof, ke kterým může dojít i přes veškeré úsilí prevence. Zde zazněl důležitý aspekt. Je velice důležité, aby každý členský stát se dostatečně včas dozvěděl, jestli se podaří v jeho prospěch Fond Solidarity zaktivovat a jestli s těmi penězi může počítat. Ten návrh, eh, který je teď na stole, povede přesně tímto směrem. My jsme se pokusili vysvětlit eh, toto a pakliže ten fond bude eh, tedy to nařízení bude takto schváleno, tak bude hned z počátku jasné, jestli má členský stát právo na získání financování z Fondu Solidarity, protože když nesplní kritéria, která jsou ve fondu nastavena, tak není šance. To bude v budoucnu tedy naprosto jasně předem nastaveno a navrhli jsme také zavedení zálohové platby a jakmile ta bude eh, ta bude eh, vyplacena, tak bude mnohem eh, pravděpodobnější, že přijdou i ostatní eh, peníze z Fondu Solidarity na zvládání které katastrofy v tom členském státě. Děkuji. Okay, thanks a lot. Děkuji vám. Uděláme si čtvrthodinovou přestávku a v 16.30 přijde mezi nás pan komisář Johannes Hahn a budeme společně s ním diskutovat o současném stavu politiky soudržnosti EU. Děkuji vám všem za pozornost. Um, Vážení kolegové, já se omlouvám, nemůžeme čekat déle na zbytek poslanců z našeho výboru, takže otevřu tento bod na našem pořadu jednání. Chci požádat všechny ty, kteří si dále chtějí povídat, aby odešli. Máme tady na návštěvě komisaře Johannese Hána, který nám řekne, jak daleko jsme se dostali s přípravou nové politiky soudržnosti. Takže teď dávám panu komisaři slovo. Budeme se dělit o jeden mikrofon aby bylo vidět, že jsme stále na jedné straně. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedající, dass, dass ich neuerlich eingeladen wurde, hier bei Děkuji mnohokrát za pozvání. Pochopil jsem, že tady existuje veliký zájem dovědět se něco o aktuálním stavu diskusí týkající se partnerských dohod v přehledu a také, jak je to daleko s operačními programy. A možná také o přípravách, po případě již dnes jste měli možnost hovořit jedn, o jednom aktu v přenesené pravomoci a ještě bych vás rád informoval o investiční doložce a zůstane-li nám trochu času rovněž o aktuální dimenzi mezinárodní politiky soudržnosti a také veliký zájem, který doznává naše politika v této oblasti za hranicemi Evropy a to nás velice těší a je to vlastně i součást naší komunikace. Teď k partnerským dohodám, ale řečeno k dohodám o partnerství. Už v roce 2012, tedy před více než rokem, jsme vyzvali všechny členské státy, které měly neformální dialog o používání prostředků ze strukturní, strukturálních a investičních fondů, abychom ztratili co možná nejméně času po té, co se oficiálně nastartuje do těchto programů v roce 2014. A velice mě těší, že všechny členské státy se chopily této nabídky neformálního dialogu a jako výsledek máme dnes již tři oficiální dohody lépe řečeno návrhy o třech eh, dohodách o partnerství. Tři jsou a v příštích dnech a týdnech eh, získáme větší část, eh, obdržíme větší část návrhu o par, dohodách o partnerství. Většina z nich se nachází v velice pokročilém stádiu na vysoké úrovni a to by mohlo umožnit rychlejší implementaci a především také završení v podpisu dohody. Ze strany komise očekáváme, že všechny státy tyto dohody o partnerství předloží na jaře a krátce poté že dojde k operačním programům nebo předloží operační programy, některé ze států již to učinili. Čili stav míra pokroku závisí do velké míry na členských státech komise eh, přeskoumává všechny tyto návrhy, aby se zjistilo, zda tyto dokumenty jsou v souladu s evropskými politikami a prioritami. Nejdůležitějšími výzvami v této souvislosti jsou koncentrace, používání prostředků, orientace na výsledek a splnění kondicionalit ex ante. A Samozřejmě probíhají další vyjednávání s členskými státy, než budou eh, oficiálně přijaty tyto dohody o partnerství a operační programy. Neskrývám, že ze strany komise se snažíme všechny tyto dohody přijmout ještě během našeho mandátu. Nejenom z důvodu cti, osobní ctižádosti, ale Prostě a jednoduše proto, že jinak by existovalo nebezpečí, že přechodné období by vedlo ke zbytečným prodlevám. A že bychom to mohli ještě zvládnout již s tou rutinou, kterou u nás máme zajetou. Ale samozřejmě to závisí na spolupráci se členskými státy a rovněž na přípravách těchto odpovídajících plánovacích dokumentů. Rozhodující, a to bych rád ještě jednou zdůraznil, kvalita je důležitější než rychlost. Není tedy možné, aby podle mota mm, necháme si čas a potom vznikne tlak a pak se strašně rychle něco rozhodne. Ne, rozhodně kvalita má absolutní prioritu před rychlostí neboť zde se jedná o horizont plánování de facto desetiletý. A zde o týden dříve či později nebo o měsíc dříve či později méně rozhodující než kvalita programu jako takového. A nyní k aktům v přenesené pravomoci, které jsou ještě předmětem diskusí zde v parlamentu. Nejprve, a to si myslím, že se nedá zdůrazňovat eh, dostatečně často, pogratulovat eh, k politice soudržnosti. Byl to dlouhý, um, obtížný proces, ale nakonec přivedl nebo dospěl v politice soudržnosti k dobrému výsledku a teď se musí zabezpečit, aby tady byly nejenom nezbytné nástroje, ale aby také tato politika byla nově implementována. Diskuse o obsahu prováděcích právních aktů a aktů přenesené pravomoci už v lednu 2013 v rámci zasedání skupiny expertů, kde se hovořilo o těchto problémech. To bylo tedy již zahájeno, jak řečeno, v lednu 2013. Evropský parlament dostává dokumenty ze všech těchto schůzí a tudíž je skutečně průběžně informován o stavu jednání nad těmito dokumenty. Co se týče diskusí o aktech přenesené pravomoci, je Evropský parlament srdečně přizván účastnit se zasedání expertních skupin a dověděl jsem se, že Evropský parlament se také již zúčastnil na řadě těchto expertních schůzech. Je v zájmu všech celkový právní rámec uzavřít co možná nejrychleji, zejména ta nejdůležitější akta v přenesené pravomoci by měla dojít do Evropského parlamentu a rady ještě před zahájením volební kampaně, tak abychom všechno zvládli ještě před skončením volebního období. Komise plánuje, že zmocnění celkového balíčku politiky soudržnosti by mělo být rozděleno do pěti aktů v přenesené pravomoci, tři z toho by měly být zveřejněna eh, podle následujících priorit. První priorita se dala aktu přenesené pravomoci o Evropském kodexu chování pro partnerství, to komise eh, předložila 7. ledna a dnes, jak jsem se doslechl, jste o tom měli velice zebrubnou a eh, v podstatě pozitivní diskusi k tomuto návrhu. Rád bych zdůraznil, že jsem šťasten, že tento akt přenesené pravomoci již byl schválen komisí. Rovněž víme, že Evropský parlament to považuje za velice důležitý dokument. Druhý akt přenesené pravomoci mm, se týká nejrůznějších záležitostí v programování, například úlohy administrativních úřadů v souvislosti s účetnictvím, zmocnění týkající se finančních nástrojů a tak dále. Zmocnění pro dotační činnost nařízení DCT je také součástí tohoto bloku ze strany komise máme v úmyslu tento druhý akt přenesené pravomoci schválit či sdělit v polovině února a dovolí-li to čas, eh, rádi bychom ještě před přerušením plenární zasedání Evropského parlamentu dokončili, a to je ustanovení eh, opatření pro městský rozvoj. Čtvrtý, jak přenesené pravomoci, není zase tak naléhavý a bude přijat komisí a předložen Evropského parlamentu a radě až po přerušené době plenární zasedání. Tento akt přenesené pravomoci obsahuje zmocnění pro veřejně soukromá partnerství a odpovědnost členských států zamezovat nesrovnalostem a opravovat je. V pozdějším období eh, Komise bude zohledňovat zejména následující aspekt zavedení paušálů pro určité sektory indikátory při u odpovídajících zpráv a zjednoduší nákladový paušál pro Evropský sociální fond. Souhrně. Všichni víme, že když většina aktů přenesené pravomoci nebude nestoupí v platnost před přerušením eh, plenární zasedání, musíme počítat s tím, že by se to táhlo až do konce roku 2014 a to by znamenalo prodloužení všech programů a proto komise vyvíjí veškeré úsilí, aby tyto dokumenty připravila před přerušením plenární zasedání. A teď ještě k eh, té doložce, o které jsem mluvil. Myslím si, že je nesporné, aby výše investic eh, byla držena na přiměřené úrovni. Investice v rámci strukturních fondů a také předpoklady pro hospodářský růst a rozvoj i do budoucna. Veřejné investice přitom hrají klíčovou roli při podpoře soukromých investic, eh, protože jsou zaměřeny na to, aby se zvýšil i podíl soukromého kapitálu a v dobách recese pomáhají veřejné investice zadržovat a tlumit klesání soukromých investic a zvyšování poptávky. Vidíme, že veřejné investice v Evropě jako následky krize eh, se redukují a dosáhly rekordní hloubky. Celá řada členských států nám dává zprávu o potížích, možností spolu subvencovat programy, na základě nutnosti dodržovat parametry balíčku růstu a stabilitu. A my se domníváme, že když členské státy v preventivních opatření v paktu růstu a stability se budou snažit zohledňovat toto v rozpočtu, eh, podaří se jim také snížit rozpočtový deficit a tím se sníží napětí mezi nezbytností snižovat veřejné rozpočtové deficity a nezbytností zachovat zabezpečování základních služeb ve veřejném sektoru. Myslím si, že tento přístup je logický. A na závěr ještě některé legislativní předlohy k mezinárodnímu rozměru politiky soudržnosti. E, to v průběhu posledních let bylo podstatně posíleno a došlo k poskytnutí dodatečné příležitosti pro nové a inovativní formy spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. které jsou podporovány z prostředku, parlament, eh, z prostředku Evropské unie. A děkuji výboru pro rozvoj, tedy REGI, eh, za jeho podporu. Dnes dialogy při regionální a městské politice tvoří důležitou součást vztahu s Unii. Mezitím se to stalo samozřejmostí už v deseti zemích a e, jednáme s takovými strategickými partnery jako Brazílií, Ruskem, Čínou a tak dále. Mm, partnery v naší diskusi mm, jsou strany, které umožňují zintenzivněji dialogu a umožnění lepší podpory jak jednotlivých stát, měst a regionů, ale také zvýšení dobrého imidže Evropské unie, například v oblasti poradenství, vývozu know-how, služby, a přenášení modelu regionálního a městského rozvoje na takových klíčových zásadách, jako je konkurenceschopnost, trvale udržitelný rozvoj a také hlavně spoluurčující demokracie. V případě Brazílie se model brazilského regionálního rozvoje, na kterém se právě pracuje, ovlivněn silně evropským modelem s ohledem na cíle a implementační možnosti. Měli jsme více než 20 seminářů a konferencí, pět studijních programů, studijní cesty, výměné programy pro regionální zástupce Evropské unie a Brazílii a podobné platí také pro oblast městského rozvoje, kde se pracoval zejména s Čínou, Japonskem, ale i s některými zeměmi Latinské Ameriky. Protože tyto země ukázaly velký zájem. A ještě poslední bod, a to eh, k Evropskému fondu Solidarity. Vzal jsem na vědomí, tedy s potěšením, že výbor Regi dnes schválil zprávu o fondu Solidarity pracovní skupině na radě již rovněž pracuje velice pilně na návrhu komise a doufám, že se podaří skutečně tuto novelu přijmout ještě před volbami do Evropského parlamentu. Víte, že je to téma, které je už od roku 2005 na stole, ale pořád tady byly různé opt-outy, protože bohužel se někde koná, dojde ke katastrofě a pak eh, kvůli politickému i veřejnému zájmu se musí něco rychle udělat a my jsme tady skutečně už činili přípravné konzultace a připravili jsme takový návrh, o něm se domníváme a doufáme, že se shledá široké podpoře protože se jedná o to, abychom urychleně na tom pracovali a aby už v předpolí podání žádosti jsme měli dostatek informací o tom, zda ten dotyčný program je skutečně hodný a důstojný a zda má vůbec šanci na podporu, abychom prohloubili evropskou solidaritu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Thank you very much. Děkuji vám, pane komisaři. Já nejdříve dám slovo koordinátorům Takže myslím si, že je tady velký zájem o diskusi s vámi a proto chci rychle předložit několik otázek. Například se chci zaměřit na dohody o partnerství. Informace nebyly příliš přesvědčivé, tak že byli vágní a můžete nám brzy poskytnout dokument, my o něm budeme diskutovat, takže abychom se v tomto dokumentu eh, dočetli něco o obsahu a postupu, protože tady došlo k velké tematické koncentraci, máme ex ante kondicionalitu, máme nové finanční nástroje, synergie, také jsme na tomto základě zpracovali strategické dokumenty a já bych se chtěl dozvědět více. Vy jste nám dal dobré zprávy a bylo by dobré, kdybychom to mohli dotáhnout do konce. Takže já bych chtěl slyšet, k čemu vy jste se zavázali. To je jenom otázka. Takže já vám mohu říci, že tento výbor a parlament má již představu o tom, že uspořádá k tomuto tématu slušení, možná za měsíc, za dva tak, abychom si vyslechli také decentralizované partnery, kteří souhlasí také s etickým kodexem, s tímto aktem přenesené pravomoci. Já se ptám, jestli je to nová forma spolupráce a plánování nejenom v jednotlivých zemích, ale také při hledání nových partnerů, například v oblasti eh, inteligentní specializace, takže by mě zajímalo, jak tyto procesy postupují. Možná, že bychom mohli se zaměřit také přímo na výkonnost. A dále se chci zmínit o tom, že jsme dostali méně peněz, než jsme očekávali. Máme rally a další velké problémy, které můžeme čekat ve platební schopnosti. Můžete nám eh, dát další informace? Dojde k velkému finančnímu posunu eh, na budoucnost? my dokážeme vyřešit platební e, problémy komise, ale ne těch mladých nezaměstnaných lidí, ale také musíme zahájit programy. Takže máte určité cíle, louty, tak abyste více tlačili na členské státy, které jsou strženlivé. A vy jste také hovořil o pružnosti v oblasti spolufinancování, což je skvělé. My jsme přesně uvedli procenta v nařízení, takže co vy tady myslíte slovem e, pružným spolufinancováním směrem dolů nebo nahoru? A mě zajímají inovativní finanční nástroje, protože bankovní systém nefunguje veřejné instituce nemají možnosti, ale jestliže dáme záruky za určité projekty, tak možná, že potom získáme také banky na naší stranu, tak aby e, byly zodpovědné a chovaly se tak jako před krizí. Takže to mě všechno zajímá. A poslední otázka se týká dobré komunikace protože toto není běžná záležitost, není běžná situace. Cíle se změnily, obsah se změnil, máme integrovaný přístup. A budete společně s členskými státy dělat jakousi kampaň v únoru či březnu, vy se určitě do, již tušíte, na co se ptám, protože to je opravdu ta největší investiční politika naměřená na regiony, na města a na venkov. Ale bohužel tady o neslyšíme. Já sleduji <laughs> vaše tweety, ty jsou velice dobré, ale co ten zbytek? To jsou opravdu ty největší projekty a ta největší změna, eh, která se také dotýká lidí a potom občané mohou říci, ano, my pro komisi budeme, komisi budeme volit. Můžou občané říci, že vám děkuji za podporu, ale my bychom to všechno chtěli dotáhnout dokonce co nejvíce v rámci tohoto období. A nyní Konstanc. Děkuji vám, děkuji Danuto. Mám také několik otázek. Mě by opravdu zajímalo, které jsou tři země, které kráčí tak před. Polsko je jednou zemí, to už vím, a mě by zajímalo ještě dvě další země, především kvůli otázce, zdali je mezi nimi jeden členský stát, který si stěžuje na vysokou nezaměstnanost mládeže. A pak bych totiž navázala otázku, zdali existují konkrétní představy o tom, jak Youth Employment Initiative bude využita. Neboť to e, je záležitost, která leží e, parlamentu na srdci, tak aby se co nejrychleji rozběhly projekty. Ale ty to musí být také součástí tohoto partnerství a mě by tady zajímalo, zdali jsme udělali důležitý krok před. A druhá věc je ta, jestliže již dnes existují dohody o partnerství a očekáváme brzy další, znamená to pak, a to všichni víme, že vývoj těchto dohod bude běžet paralelně se schvalováním nařízení a také to tak běželo. Mě by tedy zajímalo, na jakém základě byly dohody udělány. Zdali to bylo na základě starého návrhu komise, a nebo již jsou minimálně zpracovány v duchu nařízení, které jsme v prosinci konečně schválili takže u etického kodexu můžeme přehnaně říci, že tady byly sliby, že duch eh, nařízení bude zohledněn. Vy jste se již zajisté seznámil s návrhy členských států a e, zjistil jste, zdali opravdu členské státy takto postupovaly, anebo bude se muset ještě hodně dopracovat. A poslední otázka. Je dnes již vidět, zdali dnes existuje jeden nebo více států, států kde budou mít velké potíže letos podepsat dohody o partnerství. A sice z toho důvodu, že nemají vlastní sílu, tuto novou politiku soudržnosti implementovat ve vlastní zemi, e, e, implementovat strategii, a nebo to vypadá tak, že členské státy e, dokáží splnit své domácí úkoly co nejdříve a dokáží předložit příslušné dokumenty. Děkuji a nyní Oldřich Vlasák. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych měl dvě otázky. První, v rámci schvalování eh, pravidla N plus 3 jsme schválili také velmi důležitou věc a to je desetiprocentní flexibilitu převodu prostředků mezi jednotlivými prioritními osami u operačních programů. Má otázka zní, jak dalece je tento proces v současné době využíván, zdali ho ty státy využívají. A e, druhá otázka se týká e, těch nových nařízení, kdy je umožněno, že část prostředků na vědu, výzkum, inovace e, může být, má být využita pro méně rozvinuté regiony ale pakliže by ten dopad eh, byl i na sousední regiony, je možné část těchto prostředků využít i v těch více rozvinutých regionech. Eh, já bych se jenom chtěl zeptat, jestli tato interpretace trvá, anebo jestli dochází ke změně, protože takové signály se ke mně donesly. Děkuji. Thank you and for the... Děkuji a za zelené Elizabeth Schlitter. Děkuji. Já bych ještě jednou se chtěla zeptat, zdali komise opravdu dbá na to, že se všechno implementuje podle stávající situace v nařízeních, protože já jsem ty návrhy viděla a zdá se mi, že tomu tak není, že se vycházelo při zpracování dokumentů ze starého návrhu komise. A tady existují určité rozdíly tvrdě vybojované a my chceme také, aby tyto rozdíly byly implementovány. Vedle etického kodexu chci ještě upozornit na otázku, že tady musí být přesný popis postupu v článku 14. Na to chci ještě upozornit, tam jsou přesné pokyny, co tam musí být uvedeno. A potom jsme prosadili ještě druhou věc, že se to nejdříve předloží veřejnosti než komisi, takže to také se musí prokázat. A potom lze se musí také prokázat, že určité postupy eh, z článku 7 a 8 byly aplikovány především pokud se týče climate trackingu, tady vlastně existuje akt přenesené pravomoci, který chce komise vydat, ale zatím ještě neexistuje. Pravděpodobně na tomto místě by museli to tři pilné členské státy dopracovat. Takže konkrétně chci se od vás, pane komisaři, dozvědět, že vaše administrace legislativa upozornila, jde o to, pane komisaři, aby vaši lidé upozornili členské státy, že musí vycházet z aktuální legislativy, protože jsem překvapena, že členské státy předkládají v lednu dokumenty eh, po té, co nařízení bylo zrovna schváleno a mě by zajímalo, zdali doporučení parlamentu byla zohledněna. A za druhé, co mě zajímá, je to, co vy jste řekl o investiční doložce. Já si vzpomínám, že komise k tomu zaujala kritické stanovisko a já musím upřímně říci, já jsem úplně nepochopila, jak komise chce postupovat. Můžete nám to ještě vysvětlit? Uh, thank you, commission. Děkuji. Možná, pane komisaři, bych vám teď dala slovo. Your first, uh... Nejprve, co se týče těch partnerských dohod. V roce 2012, poslední čtvrtletí, jsme předali všem členským státům poziční dokument. Ten se zveřejnil, každý si mohl přečíst, jaké zaujaly stanovisko všechny služby komise o využívání strukturálních fondů co se týče individuálních členských států. Na základě eh, těchto pozičních dokumentů byly zahá, byla zahájena eh, vyjednávání, trvala do konce loňského roku. Během těch vyjednávání se hovořilo i o dalších otázkách a tyto debaty a ty návrhy měly už předjímat stav vyjednávání a očekávaný výsledek diskusí tomto ohledu jsem k dispozici parlamentu a výboru REGI i v nadcházejících týdnech a měsících. Rád poskytnu veškeré informace o dosaženém pokroku, ale není dobře možné zveřejnit veškeré e-maily a kontakty, které doprovázejí ten proces vyjednávání. Některé členské státy také již zveřejnily své poziční dokumenty ohledně vyjednávání, vím třeba o Polsku. Uvidíme, jak bude vypadat výsledek. Eh, mimochodem, eh, ty tři země, které už podali, eh, tedy ten návrh je Polsko, Lotyšsko a Francie. A Eh, další ještě Slovensko, eh, eh, Švédsko, Litva a tak dále. Co se týče plateb, ano, my jsme dál, náš generální ředitel dnes zveřejnili, zveřejnil aktuální cifru z Loňska 60 miliardů, miliard. Většina z těchto prostředků jsou povolené platby, které byly schváleny po konci října, takže tam byla ta doba 60 dnů, ale znovu ještě vlastně se bude uvažovat o prostředcích na konci, ke konci roku, protože my jsme za ta léta, vy tu situaci znáte, akumulovali určité prostředky. Víte, že členské státy vlastně nikdy nepřijali náš návrh na doplňující rozpočet které, ze kterého by mohly jít vlastně ještě ty eh, splatné požadavky na platby. A eh, takže je nám jasné, že i v první polovině letošního roku budou ještě určité nedostatky, ale prozatím eh, všechny tyto požadavky na platby snad budou moci být uhrazeny během prvních dvou měsíců letošního roku. Co se týče investiční doložky, To je nástroj i příležitost pro ty členské státy, které nemají zahájený postup eh, o schodku a ty by měly mít příležitost odečíst část svého vnitrostátního kofinancování od toho schodku. Myslím, že máme společný zájem, aby členské státy investovaly a je poněkud směšné, že ta či ona investice není možná, protože by hrozilo riziko, že by eh, to překročilo ten schodek, který je neuhrazený. Takže by bylo dobré se dohodnout s finančními odbory, aby ty země, které eh, nemají zahájený postup o nadměrném schodku, aby měly příležitost odečíst alespoň část těch svých vnitrostátních příspěvků od toho rozpočtového schodku. Ale to se musí dohodnout vždycky znovu každý rok. Nejprve je potřeba tedy podat žádost a Potom se to individuálně projedná a eventuálně schválí. Co se týče bankovních systémů, v některých členských státech opravdu přetrvávají problémy eh, s, příst, s dostupností úvěrů a finančních prostředků. Stojíme tedy nejenom před problémem dostupnosti, ale jsou velké rozdíly e, i e, mezi úrokovými sazbami, mezi jednotlivými státy, a to i třeba mezi e, bezprostředními sousedy, ku příkladu Itálie a Řecko. Já jsem slyšel, že úvěry pro firmy, tam se na ně Eh, tam se velmi liší, v Itálii 4-5%, v Řecku 7-8%, takže to je opravdu obrovský rozdíl, který eh, působí nemalé problémy, tomu se musíme věnovat. My jsme v rámci komise založili pracovní skupinu, která se touto otázkou zabývá, protože je třeba zajistit, aby v budoucnu se využívalo strukturálních fondů více, aby také vlastně pomohly eh, přemostit ten problém s nedostatkem eh, základního kapitálu. Často eh, firmy nedosáhnou na úvěry, protože nemají čím ručit za ty úvěry. A této otázce se tady musíme věnovat a brzy již přijdeme s nějakými návrhy, protože v některých členských státech je ještě příležitost realokovat finanční prostředky, anebo už jsme tam alokovali eh, revolvingové fondy na podporu malých a středních podniků, a nebo ještě zbývají finanční prostředky, které by se měly vyplatit finálním příjemcům takže my tam můžeme eh, třeba změnit nastavení toho či onoho fondu, abychom eh, poskytli zacílenější investiční příležitosti. Co se týče komunikace, to je takový eh, nekonečný příběh, máte úplnou. My jsme, my bychom skutečně měli udělat víc. Já mám v plánu, co se týče zvláště těch zemí, kde strukturální fondy sehrávají zásadní úlohu, se tam vydat a jakmile bude Eh, bude, odsouhlasen, eh, bude odsouhlasena dohoda o partnerství, aby se tam zahájila mediální práce. Ten ministr, který za to bude zodpovídat, bude muset prezentovat tu dohodu o partnerství se všemi jejími eh, šancemi a příležitostmi a, a tak dále, veškerými informacemi, ale i všichni ostatní kolegové, kteří nejsou členy výboru a REGI, by měli pokud možno maximálně inf- informovat o této politice, propagovat ji, protože ta politika sehrává důležitou úlohu a je nezbytné opakovat a připomínat, že jsme změnili orientaci této politiky ze zaměření na, na infrastrukturu, na zaměření na podporu růstu a ekonomiku. Ty strukturální fondy sehrávají největší úlohu ehm, v oblasti Eh, veřejných institucí eh, na překonání finanční a ekonomické krize, poskytnout finanční prostředky a naším plánem skutečně je zdvojnásobit finanční prostředky na podporu ekonomiky z těch současných 70 miliard eh, v té perspektivě od roku 2007 do roku 2013 na 140 miliard v období 2014 až 2020 a Kvůli tomu jsme také museli eh, udělat škrty jinde eh, v rozpočtu. To si myslím, že je velice důležité vysvětlovat a znovu na to upozorňovat, kdekoliv je to možné. Co se týče iniciativ eh, zaměstnanosti mládeže, k tomu teď nemohu mnoho říci, to se týká spíše výboru pro zaměstnanost a myslím, že snad e, tam nikdo není proti té implementaci. V zásadě, a to chci znovu zopakovat, celá ta diskuse o partnerských dohodách, ta vlastně je tímto, e, ta se toho týká a my také v tomto smyslu vedeme jednání, aby skutečně z toho vyplynuly realistické výsledky a proto je nezbytné se na to zeměřit. Posléze proběhne eh, proběhne vyhodnocování, jednak je to naše povinnost, ale eh, my budeme kontrolovat i úspěch tady to, toho nového etického kodexu. Eh, je potřeba udržet ten politický tlak v tomto směru a my to budeme muset velice sledovat, aby v jednotlivých členských eh, státech eh, skutečně ta realizace byla jednotná, aby eh, se nelišila. V některých zemích je vyšší centralizace, aby i v těchto zemích se podařilo přitáhnout více zúčastněných hráčů, protože v těch zemích, kde je centrálnější struktura, tam potom je trošku těžší zapojit další, eh, další organizace a struktury pod tou centrální úrovní. A to je potom eh, obrovská výzva eh, toto provádět. Takže my to budeme muset velice bedlivě sledovat a potom využít politický tlak, aby se to napravilo. A co se týče eh, těch eh, partnerských dohod, eh, zbývá jediná země, kde je to trošku spožděné, ale myslím, že je to celkem pochopitelné. Jedná se o Chorvatsko. Ti mají plné ruce práce s tím, aby ty různé různé aspekty eh, opravdu sjednotili. Eh, vy nesmíte zapomínat, že v polovině roku 2013 to ještě byla předvstupní země a eh, teď jsou půl roku plnoprávným členem a teď mají vlastně vstoupit do toho nového období, takže mají kapacitní problémy. Z tohoto hlediska je potřeba to. A já to říkám i s vědomím, že je to země, kde je to i předmětem politické debaty, ale je to pochopitelné, že tam dojde k určitým spožděním a eh, odkladům a my jim musíme pomoci tedy překonat eh, tyto problémy. A co se týče flexibility, eh, těch 10% se využije zvlášť eh, v tom smyslu, že v hlavních městech a velkých městech se těch 10% využije pro oblast eh, výzkumu. V novějších členských státech se právě na tuto eh, problematiku velice klade důraz, aby v hlavních městech bylo možnost alokovat tyto prostředky pro výzkum a vývoj, protože tam z jasných důvodů je největší Eh, koncentrace univerzit v hlavních městech a tady tedy z hlediska hardwareového a softwarového eh, je zapotřebí více podpory a my tedy pomocí nástroje flexibility tu podporu se musíme snažit poskytnout. Potom, co se týče toho pokroku k té investiční eh, doložce, k tomu už jsem hovořil, Myslím, že doposud eh, je tady Itálie, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko, jestli si dobře vzpomínám, využili této možnosti a nebo se chystají tuto žádost podat. To znamená, že použijí vlastně také část částečně eh, tu možnost odpočtu toho národního eh, kofinancování od schodku rozpočtu. Děkuji, paní Pesta. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já mám eh, velice jednoduchou, ale otázku, která možná přece jenom bude obtížná. V nařízení tady máme pokrytí celého území širokým pásmem nebo širokopásmovým spojením, ale pochopitelně Víme, že budování širokopásmového spojení je velice obtížná, že podniky nejenom ve městských oblastech, ale také ve venkovských oblastech by měly, být takové, měly mít takovéto připojení. Jistě vás to neudivuje, že se na to ptáte. Mě to velice zajímá. V Německu se prý počítá s tím na no, odpovídající ministerstvu, že aspoň pro Německo má platit, že podpory budování širokopásmých spojení nemají být financovány eh, z fondu Evropské unie, ale to pro Německo eh, s těmi mnoha strukturami, které máme, by tedy v zásadě v úvozovkách bylo smrtelné, kdyby to skutečně mělo být tak, protože širokopásmé spojení chybí nejenom v určitých částech města, ale i na venkově a je to nesmírně důležité pro všechny a proto má naléhavá prozba. Mělo-li by tomu tak skutečně být, že v tomto nařízení o partnerství se počítá s tím, že by mělo být vyloučeno podporování eh, budování širokého pasma v Německu. Proč by naše spolkové země to nemohly sami rozhodnout, z jakého fondu se to má, chtějí, aby se to financovalo? To by byla jistě schůdná cesta, která by pro nás, pro všechny v Německu byla taky schůdná. A protože teď vlastně ti, kdo to musí rozhodnout, jsou spolkové země. Takže možná, že ta otázka byla těžká. Děkuji. Uh, thank you. Uh, děkuji. Marie Teres. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se vrátím k partnerským dohodám. Promiňte mi, pane komisaři, ale ty tři dohody, které jsou cílem oficiálního návrhu, je podle mne málo když se čelíme vlastně novému rozpočtovému období od roku 2014, novému programu, abych chtěla vědět, proč jenom tři, co tedy spožďuje ty další, jaké překážky jsou v přípravě těch dalších partnerských dohod, nebo se to prodlužuje díky vině států, jak to vypadá s těmi operačními programy. Mám pocit, že tady jsme spíše zpátky. Já mám příklad Francie. Například slyšela jsem poznámky francouzské vlády týkající se nedostatku promyšlení těchto partnerských dohod a je tady návrh, který mě trochu zneklidňuje, že snad budeme v roce 2014 mít úplně bílý rok pro uskutečňování programu, protože ta, ty ještě nejsou definovány, stejně tak jako ještě nejsou podepsány partnerské dohody a tudíž v regionech nemohou být jednotné, ty, ty jednotlivé programy rozjety. Když si uvědomujeme význam investic, který jste eh, zdůraznil i vy, a nezbytnost eh, financování veřejných fondů, tak na to eh, v regionech nesmírně čekají. To je tedy má otázka první. A druhý bod, chtěla bych připomenout, že stále více, zejména výbor pro kulturu, ale i jiné státy, tam se s kulturou a s ekonomí trochu pohnulo, což je důležitou součástí HDP. Eh, poskytuje to nové pracovné příležitosti, chyta, týká se to i mladých lidí. My jsme také pracovali na různých kulturních programech. Máte nějaké povědomí o tom, zda toto téma se vrátilo zpět do operačních programů? A co se týče přeshraničního rozměru, Eh, víte, že eh, se to stalo prioritou v určitých regionech Evropy. Děkuji. Eh, Jan Olbricht. Yes, thank you. Commissioner, uh, we had Děkuji, paní komisařko, paní předsedkyně, dobrý den, pane komisaři. My jsme si dnes vyslechli různé projevy. Uh, a také jsme byli přítomni na schůzi s zástupci evropských eh, národních parlamentů a také jsme slyšeli, že tady chybí určité finanční prostředky. Je důležité pro politiku soudržnosti, eh, že se také provedou platby po té, co se o ně zažádá. Takže já se nyní ptám, Máme nyní jasnou představu o tom, co se děje, protože informace eh, o těch 18 miliardách přišla od rozpočtového výboru. A pan ministr Hacidakis byl u nás na návštěvě dopoledne. On nám řekl, že vy Možná, že jsem to úplně nerozuměl úplně přesně, ale že vy jste připravili jeden balíček aktů v přenesené pravomoci a že tady bude problém s určitými členskými státy, eh, které nebudou chtít akceptovat celý balíček. A vy jste tady hovořil o třech nebo čtyřech aktech přenesené pravomoci. Máme tedy tři přene, akty přenesené pravomoci a nebo máme jeden balíček? To by mě zajímalo. Informace pana Hacidakise byla taková, že my, řecké předsednictví, s tím budeme mít problém, protože je to celý balíček, takže by mě zajímala, jaká je opravdu stávající situace. Děkuji, Jane. A nyní Joachim Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já mám skoro chuť označovat za pozitivní, že pouze tři státy předložily své návrhy na dohodu o partnerství. Pak totiž mám naději, že nejdříve se vyčká závěru parlamentu a dohody s radou, což bude potom sloužit jako výchozí báze pro e, další jednání a pro sestavení operačních programů a že se také vyčká aktu v přenesené pravomoci, tak abychom měli jasno, jasnější implementaci. Takže to je to, co já vidím jako pozitivní a v co doufám. Ale na druhé straně slyším, že již celé měsíce pilní úředníci komise pracují přímo v terénu a na základě návrhů komise hovoří se zodpovědnými úředníky přímo na místě samém o sestavování operačních programů. My jsme za A hovořili o tom, že dosavadní nositelé projektů a další orgány mají být zapojeny do těchto projektů a procesů tak, abychom dospěli k řešení na místě. Protože politika soudržnosti má podpořit a posílit vnitřní vazby v rámci EU. Regionální politika má posílit regiony a regionální fond má pomoci a sociální fond má pomoci odstranit sociální nedostatky, protože celkově se jedná v EU o solidární EU. A potom tady existoval jistý prostor. V regionech nám stále vyčítali, že v nařízeních máme bojovat e, za to, aby nebyla udělána příliš velká tematická koncentrace protože regionální podmínky jsou rozdílné a při sestavování operačních programů e, mají být zohledněny. A pak komise také stále hovořila eh, o tematické koncentraci. Také na tom pozadí, že mm, prostředky, které jsou k dispozici, budou menší. Ale já tady slýchám, že stále více právě vzhledem k tomu, že bude méně peněz a že se musíme to více tematicky zaměřit, tak příslušní uh, zodpovědní eh, úředníci vylučují diskusy a říkají, máme tady dva nebo tři stěžení body, které jsme stejně chtěli udělat a ty budeme provádět za evropské peníze. Ale to není smysl regionálně strukturální politiky. Když to půjde takto dál, že mezi tím, že ti, kteří pracoval již 10-15 let na evropských projektech v příslušných zemích, že tito budou vlastně vyloučeni a nebudou zapojeni do těchto procesů, to by bylo nesprávné, tomu bychom se měli vyhnout. Pane komisaři, můžete se k tomu prosím vyjádřit? nejdříve k eh, širokému pásmu. To to téma se řeší v několika zemích. Samozřejmě pro široké pásmo lze také financovat eh, ze strukturálních prostředků, jestliže dojde k selhání trhu. Jestliže tato investice není tržně zajímavá, ale je veřejného zájmu důležitá, pak se tyto investice provedou. Také my hovoříme s kolegy z Agri, protože já jsem toho názoru, že na venkově se proto dá využít fond pro rozvoj venkova, protože ten má značné prostředky v různých zemích. A tento názor také sdílí výbor Agri a pak je to třeba přeskomávat ad hoc. Myslím si, že je sedm zemí, kde se o tom hovoří. V Německu jsou to, myslím, dva regiony, Eh, jeden region je ve východním Německu, jeden region je v západním Německu. Na to se musíme podívat případ od případu a posléze rozhodneme. Není to vyloučené, ale nejdříve se musí přednést důkaz, že došlo k selhání trhu a potom za B musíme řešit otázku, ze kterého fondu se má čerpat. A to je také otázka, že musíme vyjasnit společný strategický rámec. Jestliže se jedná především o venkov, tak si myslím, že bychom nejdříve se měli obrátit na Fond pro rozvoj venkova. A v tomto duchu se také konají příslušné rozhovory. Není k otázce dohod o partnerství. Já sdílím váš pozitivní názor, protože ten je také správný jestli země eh, předloží návrh dříve nebo později, tak mnoho zemí se snaží zapracovat poslední eh, rozhodnutí a závěry. Většina diskusí s členskými zeměmi je založena na pilířích reformy a na novinkách a změnách. A to také je tematická koncentrace, zaměření na výsledky a také na plnění, splnění kondicionality ex ante to znamená předkládání strategií, například Smart Specialization, Transport. Existují projekty vycházející ze strategie a ne naopak. V regionální eh, politice jsme mohli eh, doposud podporovat jednotlivé projekty bez další návaznosti a to je zásadní změna, ke které došlo, že nejdříve požadujeme předložení strategií, proč a jakým způsobem se má v jednotlivých oblastech investovat. V některých členských zemích eh, se chce investovat do zdravotnictví. To není jedna z našich priorit a my řekneme ano, to je v pořádku, jestliže předložíte rozumné koncepce, proč a jak chcete investovat do oblasti zdravotnictví. A toto je pro mnohé členské státy velká výzva, to přiznávám. Také pro naše služby je to něco nového. To znamená, že všichni tady jsme na počátku a sbíráme zkušenosti, ale máme tady zadání, že do konce dubna ty tyto návrhy dohod o partnerství je třeba předložit a podle mých informací to s výjimkou Chorvatska, to už jsem zmínil, to všichni také dodrží a zvládnou. Já také vycházím z toho, že ti, kteří předloží návrhy o kapku později, že budou mít preciznější programy, takže interní konzultace se pak budou moci zkrátit, takže na konci většina programů bude moci být schválena včas. Já jsem nadále přesvědčen o tom, že všechno zvládneme o půl roku dříve než minule. Nesmíme zapomínat na to, že v letošním roce a také v příštím roce se nadále budeme zaměřovat na dokončení implementace minulého období, tak říkajíc a nové projekty vlastně se dostanou jakoby do fronty. To znamená, že některé projekty budou muset být eh, rozděleny. Některá fáze bude dokončena a další fáze bude předmětem financování nového období ale já s tím nemám žádné starosti, že by nedošlo k provádění projektu. Já si myslím, že zásadní tady je, a to je proč chci, abychom dohody dotáhli do konce co nejrychleji. Jde totiž o to, že investoři především v soukromé oblasti potřebují jistou orientaci, aby věděli, v jaké oblasti je co k dispozici a mohli se podle toho zařídit. To je to nejdůležitější. A v mnoha oblastech mohou členské státy již započít, započít projekty, mohou začít financování, protože odhadnou, o jaký projekt se jedná, který lze potom také kvalifikovat za strukturální projekt. A pokud kulturní projekty vytváří pracovní místa, pak mohou být také financovány a toto um, je také relevantní v několika zemích a já bych si přál, aby to bylo relevantní ve více zemích. Ale podle mého názoru jsou to jednoduše tržní subjekty, a pokud se týče aktu přenesené pravomoci, tak já nevidím žádný rozpor mezi Haci, Dákisem a námi, neboť akty přenesené pravomoci zahrnují určitý počet témat a to můžeme označit za jeden akt a nebo tematicky za balíček. A tady se zdá, že v radě se diskuse, diskutuje o některých tématech více, o některých méně, ale já doufám, že toto nepovede k nějakým dlouhým průtahům. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Zatím ještě jsme neskončili, máme na seznamu ještě další tři řečníky. Nikos Chrysohelos. Nikos Chrysohelos. těm regionům, to jsem slyšel, ale myslím, že existuje velký rozdíl. V tom přístupu, jestli v každém regionu se bude jednat i s občanskou společností. Tady panuje ještě mnoho nedorozumění. Já bych to viděl následujícím způsobem. Máme tady dialog, jehož se mohou účastnit mnozí účastníci. Je možné vše naplánovat dostatečně včas, ale já jsem měl pocit, že komise vlastně chce nastavit nějaký, nějakou cestovní mapu, nějaký jízdní řád. Mě by zajímalo, jaké debaty se eh, vedou eh, na základě tohoto jaksi, přístupu mapového. Já jsem to úplně nepochopil. A další věc, ty tematické priority ve fondu rozvoje, téma výzkumu a vývoje, technologie a potom také specializace. Je tady povinnost financovat tato opatření, musí existovat strategický plán a je potřeba také mít akční plán a ten musí vzejít z konzultací já se obávám, že ty regiony, které už mají z minulosti zkušenost, to budou umět využít, ale úplně jsem nepochopil, jestli ostatní regiony, které tuto zkušenost ještě nemají, jestli to správně pochopí a jestli jsou vůbec o tom informovaní. Myslím, že potřebujeme aby se společnost v tomto mohla lépe orientovat, abychom se zaměřili na lepší informovanost eh, v budoucnu. Aby eh, nebyla jenom Evropa 2020 a nějaké studie. Já vím, že existuje eh, řada různých postupů v tom novém plánovacím období, ale nevím, jestli to všechny regiony už také pochopily. A třetí téma. Jde o provoz v různých regionech eh, existuje řada programů, ovšem je to tak, že třeba rozpočet představuje 130 toho programu a některé projekty nejsou dohotovany. Bude možné eh, to, co není hotovo, posunout na další časové období, plánovací období a nebo jestli bude povinnost ty peníze vrátit, protože nevzniklo právo na tu podporu. Jak se to bude řešit? Mnohé regiony se obávají, že budou muset přenést projekty do dalšího časového období. A další bod. Existuje jeden zásadní problém, v zemích, které prodělávají eh, eh, určité eh, rozpočtové postupy. Tady by se komise měla zamyslet nad tím, jestli by bylo možné odečíst příspěvek některých členských států z veřejných výdajů, tak aby se to také dalo vzít v úvahu při výpočtu schodku. O tom se v tom příslušném výboru hovořit. Myslím, že ten návrh tady byl, ale byl zamítnut. Zajímalo by mě, jestli komise eh, uvažuje o tom, že by toto brala v úvahu. To si myslím, že by bylo pro některé státy opravdu důležité. A další bod. V některých zemích, kde existují eh, makroekonomické možnosti, alternativní možnosti eh, financování, družstevní bank,